pánému na ženách, nejdříve zpravodajka na čtyři minuty. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, vážení kolegové. Nejdříve bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům, eh, lobby pro ženy a institucím pro eh, odhadování situace žen za jejich přispění. Diskriminace na základě pohlaví a proti ženám je závažným porušováním lidských práv. Jednou ze základních příčin nerovností mezi ženami a muži představuje překážku pro plnohodnotnou účast žen na hospodářském, společenském, politickém, kulturním životě. Žen, Přibližně 20 až 25 žen v Evropě zažilo v dospělosti nejméně jedno fyzické násilí a více než 10 zažilo sexuální násilí za použití síly. Nejméně 45 žen bylo konfrontováno s některým druhem násilí. 12 až 15 žen v Evropě je obětí domácího násilí a denně umírá v Evropské unii 7 žen na jeho následky. Hospodářské náklady na násilí jsou odhadovány na 228 miliard eur ročně, přičemž 45 miliard eur připadá na služby, 24 miliard eur na ušlý ekonomický výkon a 159 miliard na opatření ke změnění bolesti a utrpení náklady na preventivní opatření jsou podstatně nižší. Um, už jsme se často obraceli na komisi, i parlament slyšel apely na to, aby se s tím něco dělalo, aby se bojoval s tímto násilím. Dnes v EU neexistuje ani legislativní akt, který by zaváděl opatření na prosazování a podporu činnosti členských států v této oblasti, ani komplexní strategie pro tuto činnost. Tedy e, úroveň ochrany žen mezi 28 členskými státy se liší zásadním způsobem, i když není pochyb, že násilí je přeshraniční povahy a musí se e, na něj pohlížet jako na jiný problém. Zpráva obsahuje usnesení, které volá po legislativní příloze a e, nařízení je založeno na článku e, 84 smluv, které chce ženy proškolovat, Rovněž jde o článek 83.1 smluv, kde by se mělo násilí na ženách přiřadit k trestným činům eh, celoevropského dopadu. Do konce roku 2014 bychom měli mít návrh legislativního eh, aktu, eh, který podpoří členské státy na poli boji s násilím na, proti ženám. Potřebujeme rovněž soudržný systém sběru statistických údajů a žádáme na komisi, aby přišla znovu novým akčním plánem, eh, který bude více úrovňově eh, s tímto jevem bojovat. Zatím eh, k ničemu takovému nedošlo. Některé členské státy dokonce ani neratifikovaly příslušný akt proti násilí a my apelujeme na komisi, aby to zabudovala i do přístupových jednání. První kroky k celoevropské Evro- observatoři násilí na ženách by měla stavět na stávajících strukturách, například Evropský institut pro rovnost pohlaví. Eh, přejeme si, aby komise v nejbližších tři letech přišla s plánem boje eh, proti násilí na ženách, eh, které postihne všechny občany. A EU e by měla být tím, který povede tento trend, tak aby se život bez násilí stal každodenním jevem pro všechny evropské ženy. Doufejme, že budeme mít zítra možnost většinově přijmout toto usnesení a apelovat na komisi, aby se opravdu tomuto věnovala mnohem intenzivně. Děkuji paní kolegyni Parvanové. Nyní přecházíme k spontánním řečníkům. Máme tady pět minut na to, bohužel máme více řečníků, což znamená určitý tlak na zasedací pořádek, ale začneme paní kolegyní Angelili, prosím. Prezidente, danni si confermano sempre gli... Děkuji, pane předsedo. To jsou stále stejná data. Každá čtvrtá žena v Evropě se aspoň jednou v životě setkala s domácím násilím a více než 10% bylo obětí sexuálního násilí. Boj proti násilí na ženách by měl být skutečnou prioritou v Evropě. Naším cílem má být nulová tolerance vůči tomuto jevu. Chceme především směrnici, protože násilí na ženách je zvlášť závažný trestný čin a směrnice by mohla eh, být doplněna s eh, závažnými eh, sankcemi, které by byly odstrašující a platily ve všech 28 členských zemích. Je potřeba mít akční plán, který by obsahoval také informační a preventivní kampaně. Děkuji a nyní paní kolegyně Borzán. Děkuji, pane předsedo. Já si osobně myslím, že je opravdu neuvěřitelné, že neexistuje žádná strategie o, o násilí proti ženám, na, na ženách na, Evropské, na úrovni Evropské unie. Každá e, žena se tři e, je předmětem násilí alespoň jednou za život a přesto nemáme efektivní systém na jejich ochranu. To nejde ani vyjádřit čísly, protože eh, nemáme na to eh, vhodnou eh, metodiku na úrovni, úrovni EU. 1,8 HDP je přiděleno na výdaje na léčbu žen postižených násilím, ale fyzické a ani psychologické trauma nelze vyjádřit čísly. Vážení kolegové, je naší povinností chránit zdraví více než poloviny evropské populace a musíme připomínat komisi, že má dělat to, co dělat má. Děkuji kolegyni Boža a ní eh, kolegyně Bilbao Barandika. Děkuji, pane předsedo. Přes tři tisíce žen za rok zemře v Evropě v důsledku násilí ze strany druhého pohlaví. Je to eh, jenom odhadované číslo, ale obrovské. Řada členských států nemá ani statistiku, protože tohle je soukromá domácí záležitost. Takže jak to můžeme potírat? Potřebujeme evropský eh, rámec, Eh, díky kterému rozměry tohoto problému budou viditelné, protože tohle je poskytování našich, porušování našich základních práv. Potřebujeme evropskou strategii založenou na uh, Eh, péči o oběti. Potřebujeme také stíhat tyto eh, trestné činy a pracovat na prevenci. Eh, toto působí zásadní škody a je to otázka prevence a výuky o hodnotách, hodnotách, kterými žijeme každý den a to je důležité, pokud máme žít společně a zajistit ústup pro každou ženu v Evropě. Děkuji. Děkuji kolegyně a teď kolegyně Tomašič. zainteresirana za rješenje ovog problema te dajem otvorenu podršku borbi protiv nasilja nad ženama. E, tohle je opravdu e, zásadní otázka, které e, se věnuji i jako bývalá policistka. Podporuji tu část, která podporuje preventivní opatření a vzdělávání o této problematice. Myslím, že takovéto kampaně by měly být integrální součástí systému vzdělávání a obecně veřejného prostoru v Evropské unii. Ovšem ve své kariéře jako policistka já jsem také pracovala s mm, ženami, oběťmi násilí a vím, jak je to strašně těžké boj vlastní problém a nejsem si jistá, jestli když budeme hromadit legislativu, tak nám to pomůže. Boj eh, s násilím na ženách je třeba vést na každé ulici, na každém bloku, ne eh, na chodbách tady v Bruselu. Eh, musíme pracovat na nížké úrovni s mm, místními specifiky a kompetence členských států musí být mnohem vyšší v této oblasti než kompetence členských států. Děkuji kolegyně Tomašič a teď kolegyně Basesku. Děkuji. V Rumunsku jsou, tvoří ženy 83% podíl při domácím násilí. Každých 30 vteřin dochází v mé zemi k takovémuto násilí. Je to realita, která na nás doléhá neustále. Není to dobrá situace. Naopak násilí na ženách přibývá a socialistická rumunská vláda se o tuto záležitost vůbec nestará, um, nepodepsala um, iniciativu. Um, je třeba vyslat jasný signál, že násilí na ženách nebude tolerováno za žádných okolností. Jinými slovy, v mnohých případech je tomu tak, že um, to eh, se často eh, takovéto chování vyvine na základě určitého eh, vychování v rodině. Děti se napodobují rodiče. Děkuji paní Pasesku a paní Lubčeva na závěr. Frau Kollegin Lubčeva. Pane předsedo, vážení kolegové, paní komisařko, Evropský parlament eh, pravidelně přeskoumává zprávy týkající se násilí páchaného na ženách. Bohužel stále ještě eh, nebylo vypracováno přiměřené řešení. Násilí na ženách je projevem uvažování a postoje um, který vyplývá z nerovnosti žen a mužů. Přináší ženám fyzické, emoční a um, psychické utrpení, a muži e, jsou zřídka potrstáni. Ženy potřebují nikoli pouze právní pomoc, ale rovněž i sociální, psychologickou pomoc, tak aby se byly schopny vyrovnat následky takovéhoto násilí. Ženy a děti, které se stávají oběťmi násilí, to je záležitost, které je třeba se věnovat mnohem silněji a rovněž i preventivně. Evropský institut pro rovnost pohlaví by měl být aktivně zapojen, potřebujeme legislativy a vzdělávací kampaně. Děkuji, paní kolegyně Lišebe. Já už jsem to říkal, každý slovo dostat nemůže. Především musím brát v úvahu to, zda některý kolega, případně kolegyně, se už v Catch the projevili. A na závěr paní komisařka Georgieva. Děkuji, pane předsedo každý den jsou ženy a dívky ponižovány, byty, sexuálně zneužívány a zabíjeny jenom proto, že jsou to ženy nebo dívky. A k tomu dochází v našich členských státech, dochází k tomu po celém světě. Má to dopady nejenom na ženy, které jsou přímo obětí um, takového počínání, je to prostě veliká zátěž pro celou společnost a je to nepřijatelné. Chtěla bych bych poblahopřát paní Barvanové a poděkovat jí za její zprávu. A chtěla bych velice ocenit její velikou angažovanost eh, pro to, aby se skoncovalo s násilím na ženách a její jaksi ambiciozní mm, cíle. My jsme eh, v komisi prokázali, že jsme připraveni využít v plném rozsahu kompetence Evropské unie a podpořit členské státy v boji proti jakékoliv formě násilí na ženách, jak eh, v rámci Evropské unie, tak ve spolupráci s zbytkem světa. A já mohu eh, říci, že toto činíme i v rámci humanitární pomoci, na to klademe důraz. Eh, právní rámec na Evropské unii, který by chránil ženy před všemi formami násilí, to je rámec, který obsahuje směrnici o obchodování s lidmi, směrnici proti sexuálnímu eh, vykořišťování žen a dětí a proti dětské pornografii, eh, nařízení eh, pro eh, ochranu v, eh, osob v, v, a dále ochranu osob, které jsou oběti eh, násilí eh, motivovaného genderově. Toto již existuje a komise nyní pomáhá a radí členským státům při implementaci této legislativy na národní úrovni. A v tomto kontextu ještě další nástroj, který navrhuje parlament ohledně preventivní preventivních opatření na no proboj proti násilí na ženách si bude vyžadovat pečlivě prostudovat, abychom se ujistili o tom, jakým způsobem to bude ladit s tím, co již provádíme, jakým způsobem se to dá skloubit s odpovědnostmi jednotlivých úrovní členských států komise. Článek 4 Lisabonské smlouvy jasně vymezuje možnosti Evropské unie eh, harmonizovat národní právo v oblasti prevence trestné činnosti a eh, taková, eh, při takové iniciativě bude potřeba, aby komise také se tímto pečlivě zabývala, protože my jsme již přijali celou řadu preventivních akcí, jako například aktivity pro zvyšování uvědomění a další projekty a financování na úrovni, na základní úrovni v terénu pro um, zamezení Eh, násilí na ženách, ale souhlasím s vámi, paní Parvanova, je třeba zlepšovat informovanost a tyto informace potom eh, jak si eh, realizovat v rámci akcí na úrovni jak Unie, tak členských států. My jsme se v komisi aktivně zapojili do činnosti Eurostat, což je základní článek a agentury pro rovnost pohlaví. Eh, kteří mají k dispozici maximum dat z členských států a můžete také spolehat se na eh, Evropskou komisi, že budeme v rámci našich programech nadále podporovat eh, informovanost veřejnosti a spolupracovat s nevládními organizacemi a příslušnými orgány. Nedávno také komise přijala sdělení o vymícení ženské obřízky a, e, připravuje každoroční výroční zprávu. 6. února e, bylo e, určeno jako den pro boj proti ženské obřízce. V souvislosti s Evropskou úmluvou pro boj proti násilí na ženách a domácího násilí je uvažujeme o možném přistoupení Evropské unie eh, k této úmluvě eh, a eh, je potřeba, aby kolegové v členských zemích také tuto úmluvu podepsali a ratifikovali. V tuto chvíli, čtyři roky poté, co tato úmluva byla přijata, ještě 20, 20 členských států ji podepsalo, ale pouze tři ji ratifikovali. Rakousko, Itálie a Portugalsko. Takže těm z nás, kteří nejsou Rakušáci, Italové ani Portugalci, bych chtěla říci, že musíme eh, jak si vyvinout úsilí spolupracovat s vládami, parlamenty a médii a ptát se, proč tyto státy ještě neratifikovaly jedinou mezinárodní eh, právně závaznou úmluvu proti násilí na ženách. Eh, čeho se bojí? Eh, je to tím, že třeba eh, právní systémy v našich zemích fungují nebo nefungují. Jestliže fungují, tak pak se žádný členský stát nemusí bát ratifikace této úmluvy Rady Evropy. Tak já doufám, že zaznamenáme brzy pokrok v tomto směru. A chtěla bych na závěr říci, že komise plně využije kompetence EU pro to, aby podpořila členské státy v této oblasti. To není o ideologii. To se týká práv žen na ochranu před násilím ku prospěchu společnosti jako celku. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Georgieva. Tím jsme uzavřeli rozpravu k tomuto tématu. Zítra v 17 se bude hlasovat. A jako další zpráva paní kolegyně Hannibal o sexuálním vykořišťování a prostituci a vlivu na rovnost pohlaví nejdříve zpravodajka na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž kolegům a stínovým zpravodajům.